So, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir an. Es ist 15 Uhr. Takže máme 15 hodin 02 minuty. Všichni jste dostali program. Máte nějaké námitky? Není tomu tak, v tom případě je program tímto způsobem schválen a teď se dostáváme k bodu 2 sdělení předsedy. Nejprve dovolte, abych opět pozdravil evropské občany a občanky, kteří s plným zájmem mohou sledovat naše zasedání, které je webstreamováno a od jihu až na sever a od východ až na západ mohou všichni lidé naše zasedání sledovat, takže si to prosím uvědomte až budete hovořit. A hovořte také, prosím pěkně, ne příliš rychle, abychom mohli vše dobře přetlumočit Pravý pan předseda. A teď bych vám rád sdělil, že paní Lepenová byla zvolena do Národního zhromáždění a paní Kristelech Valie ji nahradí ale v současné době se nechá, nenachází v sále a mohu vám sdělit, že 28. června Koreper schválil dohodu mezi parlamentem a radou k autonomním obchodním preferencím s Ukrajinou. Takže koncem června to může být s konečnou platností přijato na radě. To byla sdělení a teď se dostáváme k bodu 3 a to je schválení zápisu z 30. května. Budeme postupovat jako vždy, pakliže do konce zasedání nebudou vzneseny žádné námitky, bude tento zápis považován za schválený. Teď se dostáváme k bodu 4 což je eh, současný stav běžících třístranných jednání. Eh, jedná se o modernizaci ochrany obchodu, to bylo přerušeno a teď čekáme na nové impulzy estonského předsednictví a s estonském předsednictví budeme teď již 12. července ve středu zahájovat třístrané jednání o druhé legislativě z oblasti ochranu obchodu a jejich nástrojů, a to je otázka alternativních eh, výpočetních metod tam, kde dochází k narušování tvorby cen. Já jsem velice optimistický v tom, že tady budeme moci rychle pokročit Rada e, rozvinula zřejmě společný postoj velmi rychle. Sice jsem slyšel, že tam jsou ještě nějaké malé rozdíly, ale to bude součást vyjednávání. A na září jsou avizována další dvě jednání. My jsme 20. června schválili naši pozici a 3. července plénum hlasovalo pardon, hlasovalo pro zahájení tohoto třístraného rozhovoru jednání, takže můžeme rychle postupovat dál. A domnívám se, že v zájmu legislativy, eh, která bude projednávaná před rulingem eh, panelu VTO eh, v souvislosti Čína-EU, zjednoduší celou řadu věcí. Takže tady budeme postupovat rychle. A teď se dostávám k bodu číslo 5 a to je rozpočet Evropské unie na rok 2018 ve všech kapitolách a velice mě těší, že tady máme našeho osvědčeného zpravodaje. Pane Böge, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Kolegové, dnes mohu být velice stručný, jenom bych vám rád připomněl, že už jsme vedli diskusi s, naším obec, s naším eh, zpravodajem Dežánem v našem výboru. Koncem minulého týdne výbor pro rozpočet a na radě zaujal svůj postoj k návrhu rozpočtu komise a teď to půjde do koreperu. Já jsem neměl čas dnes ráno, abych se podíval na detaily a na eventuální škrty, které oni dělají. Je to vždycky běžná procedura každý rok. A rád bych řekl, protože jsme dostali dokumenty teprve dnes ráno, že teda jsem to ještě nestihl a bude nesmírně důležité a proto chci požádat kolegy, aby se nejenom podívali na tyto písemné návrhy, návrhu usnesení, ale také při přípravě individuálních pozměňovacích návrhů pro hlasování o rozpočtu, aby se velice intenzivně zaobírali zejména situací s platbami, a výzvám či problémům nejrůznějších programů týkající se mezinárodní oblasti v souvislosti tedy s mezinárodním obchodem. Domnívám se, že budeme potřebovat více ospravedlnění ze strany komise a odůvodnění ze strany komise i potom do našich vyjednávání s radou, proč dochází k určitým škrtům, zejména tam, kde došlo ke schválení pladeb. A i když teď čelíme situaci, že poprvé za poslední desetiletí se nám podařilo Eh, dosáhnout revize víceletého finančního rámce a paralelně k vyjednávání s rozpočtem 2018 pomalu už se začíná diskutovat o tom, jakým způsobem a kdy se bude vyjednávat o příštím víceletém finančním rámci a za jakých podmínek ale domnívám se, že jednou z klíčových otázek pro ten postup schvalování eh, každoročního rozpočtu eh, Navzdory tedy revizi, ke které došlo, mohou vzniknout problémy, co se týče pladeb, protože tady prostě nám dobíhají platby a máme tady, připomínám, strop na platby, zatímco na závazky máme specifické stropy v každé kategorii, což je určitý rozdíl. A při vědomí toho, že jsme vyvinuli nesmírné úsilí pro zvládnutí migrační krize a všechny ty programy související s migrací samozřejmě také způsobují, eh, že došlo k jiným prioritám a mm, globální kategorie, tedy obchod a Evropa jako taková eh, musela Eh, utrpěla určité snížení prostředku a proto já bych rád položil komisi určité otázky. Jízda eh, tedy jsou tyto navrhované škrty ospraveditelné a odůvodnitelné, když musíme zaujmout velice silný postoj, zejména v situaci týkající se spolupráce Afriky a post a, a arabských zemí, které se odslitly v situaci po arabském jaru abychom mohli čelit dostatečně těm výzvám, před kterými čelíme. Když jste například členy parlamentních shromáždění s Latinskou Amerikou, já, jak víte, jsem předsedou parlamentního shromáždění se Střední Amerikou, máme kolegy z Chile a tak dále. A tady je veliký požadavek z jejich strany, abychom se chopili větší iniciativy v tomto kontextu už v rámci rozpočtu. To tedy úvodní připomínky pro tuto diskusi. Návrhy týkající se tedy návrhu usnesení se zakládají na určitých omezeních. Já se pokusím soustředit se jenom na sedm bodů a určitým způsobem, to je vlastně velice obdobný postup, protože tyto klíčové prvky vždy vidíme a sice, aby prostředky vyčleněné pro DG Trade byly dostatečné, aby umožni, umožnili DigiTrade navýšit počet jejich aktivit. A komise může říct si, to je mikromanagement a tady musíme, se na, musíme to zohledňovat vždy a dívat se na to. Za druhé je třeba podívat se v rámci revize a vypracovávání nového víceletého programu je třeba zohlednit také sledování rozpočtu pro 2018 za třetí je třeba zlepšit komunikaci s občany. To je prostě neustálá záležitost a myslím si, že musíme tady Eh, informovat veřejnost daleko více, aby věděli, o čem vyjednáváme a co Evropský parlament v této oblasti dělá a upozorňovat na to, že skutečně dochází k pokroku v rámci vyjednávání mezinárodních obchodních dohod. Za čtvrté je důležité, abychom vytvořili koherentní strategie začlenění, za zohlednění zahraniční politiky a trvaly udržitelného rozvoje, zejména v rozvojových státech. Za páté technický podpor a ekonomickou pomoc týkající se pomoci našich unijních partnerů na východ, za východní hranici a také v zemích Pražského jara. Tady je důležité přispět k politice sousedství abychom také, a to by samozřejmě bychom měli rozšířit také na oblasti Střední a Jižní Ameriky. Jak už jsem řekl, makrofinanční pomoc je opět zmíněna stejně tak, jako požadavek komise o hodnocení stávajících nástrojů, eh, které mají přispět k internacionalizaci malých a středně velkých podniků a mají vnést koherentnost eh, s jinými pod eh, subvenčními nástroji Unie pro malé a středně velké podniky podniky. Tolik tedy jenom úvodem a velice stručně těch sedm bodů, ale ještě jednou připomínám, co už jsem řekl, musíme mít skutečně velice intenzivní hodnocení týkající se odůvodňování těch navržených škrtů, co se týče pladeb a potom samozřejmě se těším také na pozměňovací návrhy mých kolegů, kteří doufám dodrží e, lhutu. Děkuji, pane Berger. O slovo se hlásí pan Scholz a pan Schuster. Takže pan Schuster, pan Scholz. Naše stínová zpravodajka paní Moska tu není, to znamená, že mě poprosila, abych řekla něco, řekl něco k těm všeobecným poznámkám. My jako SAD jsme si to stanovisko prostudovali a máme k tomu následující. Na za prvé priority. Eh, mandát, který byl schválen v plen, na plenárce minulý týden stanovuje různé priority, například to, že má být vyhrazen dostatek zdrojů na evropskou politiku sousedství, včetně makrofinanční pomoci a s tím zpětých programů, zvláštní rozpočtové linky po, pro zhodnocení schody ve třetích zemích. Dále eh, chceme i nadále podporovat program Obchod eh, pro všechny, dále komunikační strategie, pokud jde o obchod a jeho výhody a také chceme plně využít dostupné finanční prostředky, abychom podpořili internacionalizaci malých a středních podniků. Naše frakce podporuje tyto priority, ale chtěli bychom zdůraznit, že v tomto roce ve srovnání s předcházejícími obdobími nebyl eh, ten obsah dopisu diskutován ve všech frakcích. Doufáme, že to je ojedinělý případ chápat a že do budoucna se všichni budeme moci podílet na přijímání těchto priorit. Za druhé, pokud jde o stanovisko, tak celkem podporujeme eh, postoj pana zpravodaje k rozpočtu na rok 2018. Budeme tedy vyzývat jak východní, budeme vyzývat k tomu, aby tedy jak jižní, tak východní sousedství dostalo dostatečnou technickou i ekonomickou eh, pomoc. V odstavci 5 tohoto stanoviska se tedy domníváme, že eh, pojmy East Border a post-Arab Spring countries nejsou přiměřené, že by mohly vést eh, ke zmatení, protože některé země do tohoto vymezení nespadají a proto tedy předložíme pozměňovací návrh, který e, zohlední všechny země jižního a východního sousedství. Kromě toho budeme vyžadovat, aby byl dostatek finančních prostředků na e, programy, které se týkají celních programů. Kromě toho e, chceme, aby se dodržely výkonnostní kritéria podle zprávy Forenza. Chceme tedy eh, hodnotit eh, výkon celní zprávy na národní i evropské úrovni. Kromě toho bychom mohli eh, zavést finanční podporu při převádění kompetencí z národní na evropskou úroveň a za čtvrté, globaliza- Fond pro přizpůsobení se globalizace a jeho škrty musí být tedy eh, pouze přiměřené a budeme eh, se tedy snažit o to, aby i ty změny, které budou navrženy, byly eh, přiměřené. Chceme tedy podporovat obchod a s tím zpěté kompetence. Některé státy si tedy ponechávají kompetence, pokud jde o formát. Evropská unie si tedy mm, ponechává um, možnost rozhodování o obsahu. Voláme tedy potom, abychom revidovali stávající nástroje a abychom si vyměňovali příklady osvědčené praxe. To by mělo být následně zveřejněno a uh, tím tedy bychom se měli postarat o to, že uh, to, mm, že, že tomu tedy bude lépe porozuměno. Domníváme se, že i oblast obrany by měla být eh, doplněna o další zdroje, tak aby ty stávající programy nebyly nějak poškozeny. Děkuji. Děkuji a nyní pan Scholz. Danke, Bernd, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl vyloženě poděkovat panu zpravodaji, protože se domnívám, že ty oba okruhy problémů, o kterých hovořil, souvisejí mnoho s takovým tím proklesťováním se tou konkrétní situací, v níž se nacházíme. A to samozřejmě ovlivní také naše plánování rozpočtu a logicky také jednání o víceletém a finančním rámci. Vznikají tady otázky, jakým způsobem tedy má být vybaven mezinárodní obchod tak, aby byl opravdu funkčně schopný i v souvislosti s Brexitem. A proto bych chtěl upozornit na dva body, eh, zejména v souvislosti s tím předloženým stanoviskem z rozpočtového výboru. My jako parlament jsme nedokázali minulý týden k pracovnímu domluvit se na pracovním dokumentu komise. To znamená, jaké, jakým obsahovým směrem bychom se měli ubírat v oblasti mezinárodního obchodu. A proto říkám, že bychom si skutečně měli vzít trošku času na tom při práci na stanovisku, abychom si uvědomili, kde bychom rádi zavedli nějaké, nějaká korekturní opatření, čili, či nějaký, nějaké priority v rámci mezinárodního obchodu, jak by měly vypadat programy a tak dále. A tady se domnívám, že a v tom souhlasím naprosto s těmi prioritami ve stanovisku, zejména co se týče těch středně dobých plánů eh, pro obchodní dohody, ale zároveň bych řekl, že v rámci bilater, když přem, kdybychom měli přemýšlet o bilaterální a letem finanční obchodu, tak bychom měli eh, hodně také eh, dát větší závažnost tomu multilaterálnímu reálnímu pilíři v rámci obchodu, čili kde bychom to měli dovybavit a možná, že v příštích dnech také dojde k novému promyšlení našeho postupu. Eh, jak bude vypadat to nové sestavení. Zrovna dnes ráno jsme diskutovali o celé řadě aspektů souvisejících s těmi multilaterálními strukturami mezinárodního obchodu. A tady bych rád možná vnesl také dvě, tři myšlenky a další body, ten bod čtyři. Já chápu přístup v bodě čtyři, i když bych nerad, aby obchodní politika byla definována jako naprosto jasná zahraniční politika Unie, protože zejména v Handelsblatu v Německu došlo ke zveřejnění toho, že ze, jakoby společně se hovořilo o ministrovi zahraničí, o ministru zahraničního obchodu v Německu. Ovšem Tady je ta otázka, jakým způsobem můžeme jaksi také rozdělit tyto dvě oblasti a na, a na druhé straně zase sorganizovat, aby se hovořilo se všemi subjekty. Myslím si, že bychom si konečně měli vzít čas na to, abychom zavedli trade approach jako základní postoj pro to, abychom měli transparentní obchodní politiku. Nevím, zda se nám to podaří, kdyby se komise tedy připojila, zda nikoliv, ale musíme s nimi hovořit, uvidíme. A kdyby to bylo reálné, eh, tak bych rád, abychom pro leta 2018-2019 se na to opravdu udělali čas. Děkuji a nyní tedy dostane slovo komise byla zmíněna celá řada problémů, za, například eh, to, já jsem proklestění, o kterém hovořil pan Schulz, to znamená, že eh, musíme se postarat o to, aby souhlasila čísla. Dále jde o priority a Dále jde o to, jak tedy zvládat díky stávajícím prostředkům stále nové úkoly. To znamená, že nás by zajímalo, jak si to komise představuje a zajímala by nás také situace, pokud jde o pozici radu. rady. Kdo je tady za komisi? Thank you. Děkuji za to, že, že nám dáváte slovo. Děkuji za uh, odvedenou práci, tedy panem Bégem, Eh, při přípravě tohoto stanoviska, ale také za stanoviska dalších poslanců a poslankyň, kteří se vyjádřili. My si ceníme a vítáme, <clears throat> že víceméně podporujete celkově pozici a naši rozsáhlou agendu, D, kterou hájí DG pro obchod. Je pravdou, že je to výzva, je výzva stanovit priority s těmi rozmanitými iniciativami, které stanovujeme. Naše hlavní priority jsou jasné, odráží se každoročně v pracovním programu komise a my se držíme těchto hlavních priorit i pro příští rok. Je tu určitá hierarchie v různých jednáních, kterou se řídíme a to se také ukázalo v rámci té komunikace trh pro všechny. Bude to také součástí revize a zprávy, která se připravuje k implementaci eh, sdělení obchodu pro všechny. Celkem za to se domníváme, že návrh stanoviska a také tedy soudě podle vašich připomínek Myslím, že tady mám, že se rýsuje rostoucí výzva i z hlediska transparentnosti. A s tím souhlasíme. I když nemusíme nutně vidět věci ve stejném světle. A já se k tomuto bodu dostanu za chvíli. Musíme se zaměřit na vyjednávání, ale také na implementaci našich jednání, monitorování toho, abychom eh, vymáhali naše dohody, a tady plně souhlasíme s, s všemi uvedenými body, včetně rozvojových aspektů, na které se zaměřujeme v těchto dnech. Náš rozpočet je relativně omezený, umezuj, umožňuje nám udělat, udělat rozsáhlé aktivity, zvláště pokud je o hodnocení, což je jedna z oblastí, které bereme velmi vážně a také v, v rámci podpory vyjednávacího procesu, kde eh, kam zahrnujeme i kapitoly o obchodu a eh, genderu a i obchodu a malých a středních podnicích. Čím se taky, také řeší otázky týkající se internacionalizace eh, malých a středních podniků. Ale využíváme i další nástroje pro naši politiku. E máme zásadní ofenzivní instrument na podporu malých a středních podniků a kromě toho máme také geografické zeměpisné nástroje, nástroje jako MPI, jimiž podporujeme eh, země v sousedství, eh, MPE na podporu sousedství na východě nebo ehm, na jihu eh, na úrovni implementace nebo i jinde. Pokud jde o, e, ten, e, o TraceWatch, tak e, to není nová záležitost. My jsme vám také naznačili, že již nyní financujeme část těchto projektů prostřednictvím financování občanské společnosti, dialogu občanské společnosti, což je jedna z aktivit, myž se zabýváme, pravidelně aktualizujeme um, tento proces pokračuje dál, ale v některých případech eh, máme více jednání a, a také eh, obecně různé iniciativy. Eh, takže nevidíme, nevnímáme potřebu více těch, těch dalších, více tedy k těm, těchto projektů, ale projekt transparentnosti, včetně rostoucího počtu materiálu, které nyní jsou dostupné. To je jak z hlediska vydávání dokumentů, textů, jakmile byly politicky schváleny, byl případ v dohody s Japonskem, nedomníváme se, že by tato iniciativa byla zcela nutná. Nemohu než zopakovat pozici kterou jsme již na tomto eh, výboru eh, schválili v uplynulých letech. Pan Bege. Ja, herzlich Dank. Ano, děkuji vám. Děkuji vám za vaše komentáře. Když člověk sepisuje takový text, tak samozřejmě musí dodržet ten limit 1500 slov a víc to být nemůže. To znamená, že si určitě musíte představit, že se nám tam nepodařilo dostat všechno. Eh, je to trochu absurdní postup, ale určitě eh, to má svůj smysl, že to není nekonečně dlouhé. To znamená, že já chápu to, co řekl pan kolega Šuster k bodu 5 a také to, co řekl pan kolega Scholz, pokud jde o zahraniční politiku Turecku, mělo by tam být, mělo by tam být tedy rozvojovou a zahraniční politiku. V tomto kontextu je to tedy jasné a e, já si myslím, že to tedy prostřednictvím příslušných pozměňovacích návrhů změníme. E, to znamená, že si domnívám, že tedy do 14. je lhuta pro předložení těch to e, návrhu, pokud si to správně pamatuji. Ne, tak je to 21. pro pozměňovací návrhy a pro e, text jako takový je to 14. Tak to, to mám ve svých podkladech, ale dobře, je to jedno. E, to potom vyřešíme a v klidu se na to podíváme a s počátkem září potom v klidu proběhne hlasování. Děkuji, děkuji pane Belge. A já ve svých podkladech mám lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, 21. července ve 12 hodin a hlasovat budeme 30. srpna. A to znamená, že se držíme časového plánu. 30. srpna, to je to rozhodující datum. my jsme tady ovlivněni výborem, který to má v gesci, to znamená, že musíme, ovli- eh, musíme hlasovat 30. srpna. Máte tedy ještě čas a můžete předkládat dobře promyšlené pozměňovací návrhy. A tím tedy uzavírám tento bod. A dříve než přejdeme k bodu číslo 6, eh, tak bych chtěl poblahopřát naší kolegyni k tomu, že tedy byla eh, zvolena eh, vedoucí delegace EPP v, naši, v našem výboru. A tím už se dostáváme k bodu 6, kde jde o dv, eh, zprávy 6 a 7. Bod 6 a 7 tedy vezmeme najednou partnerství a spolupráce mezi Evropskou unii a Kazachstánem. Pan zpravodaj, pan Borely, tu dnes bohužel není, to znamená, že já to krátce uvedu a následně udělím slovo komisi. Dohoda o partnerství a spolupráci byla podepsána v prosinci roku 2015. A komise bez toho, aniž bychom to věděli, tu dohodu začala předběžně používat. Což je poměrně nepřátelský akt, protože s DG Trade jsme měli domluvu, že nebude docházet k dočasnému předběžnému použití dříve, než se k tomu jako Evropský parlament vyjádříme. A to nám také generální ředitelství pro obchod přislíbilo tuto chvíli tedy probíhají interinstitucionální jednání, která to mají taktéž upravit. Nicméně EAS tedy se necítí být touto dohodou zavázán. To jsem dal jasně najevo. Nová dohoda vytvoří rámec, díky němuž vznikne právní jistota pro lepší hospodářské a politické vztahy a samozřejmě, že to bude představovat i zlepšení obchodního prostředí, které povede eh, k lepším obchodním vztahům. Výbor pro zahraniční vztahy má tuto záležitost v gesci. Je to tedy hlavní výbor, který k tomu se píše doprovodné usnesení a my do toho můžeme vkládat naše názory. Byť tu tedy náš pan zpravodaj není, myslím si, že má smysl, abychom o tom dnes diskutovali a proto tedy předám nejprve slovo komisi. Panu, našemu dobrému známému Milesovi. <coughs> Yes, thank you. Ano, děkuji. Pane předsedo, dobré odpoledne, všechny vás zdravím. To byla stručná prezentace tohoto posíleného partnerství a eh, spolupráce mezi Evropskou unii a Kazachstánem. Ale nejprve pár slov ke Kazachstánu. Kazachstán se nachází, je z hlediska střední Asie největším obchodním partnerem a investičním partnerem Evropské unie. Jak také všichni víme, jedná se o důležitého eh, partnera v oblasti energetiky. Evropská unie je největším eh, par, obchodním partnerem Kazachstánu, což je zajímavé z hlediska jeho geografického eh, postavení, že to není ani Rusko, ani Čína, ale Evropská unie. Má, mám bilaterální obchod, respektive jsme měli v roce 2016, to byl asi 21 miliard eur v celkem, když, kde byl tady přebytek z Kazachstánu, protože dovážíme eh, hodně ropy a plynu z Kazachstánu, takže oni mají obchodní, obchodní bilanci přebytek. Eh, a ty obchodní toky v poslední době klesly z hlediska objemů v důsledku vývoje energi- cen energety, energií. Máme asi o e, čty, bylo to 44, teď je to 21 miliard, ale e, samozřejmě sice to ovlivňuje hodnotu, ale nikoli v objem, protože objem zůstává konstantní, dokonce roste. Z, z, dohoda o zjistěné spolupráci a partnerství s Kazachstánem je vůbec první partnerství nové generace, které jsme uzavřeli mezi všemi státy bývalého Sovětského svazu, ehm, ty státy, společenství nezávislých států, jak se tomu říkal. A zabývá se nejenom obchodními otázkami, neboť obchod představuje pouze jednu ze čtyř částí této dohody, ale další se e, týkají politického dialogu, spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra a e, další sektorové spolupráci. Rád bych poznamenal ještě pár slov k e, načasování této spolupráce. Jak jste již na úvod e, podotkli, podotkl sám, tak jednání byla dotažena v září 2014 původně to bylo zahájeno pak v roce 2015, podepsáno 31. Eh, prosince 2015. No a to, toto načasování je poměrně specifické v mnoha ohledech, protože za prvé Kazachstan se měl právě připojit k VTO, a čili šlo o to, aby tato dohoda začala platit krátce po přijetí Kazachstánu a další zvláštností je to, že k jednání došlo v době, kdy panovalo poměrně značné geopolitické napětí, události na Ukrajině probíhaly a tato dohoda tak byla vnímána jako silný signál evropské schopnosti zapojit se, angažovat eh, členy um, Eurazijské hospodářské unie. Představuje to vůbec první dohodu, kterou Evropská unie uzavřela s jedním z členů Eurazijského bloku. Od té doby jsme dotáhli jednání s Arménií a zahájili jsme právě jednání s Kyrgyzstánem. Ale myslím, že to znamenalo určitý precedent který ukázal, že jsme schopni také, individu, také individuálně jednat s, s euroazijskými státy. No a s přihlédnutím k těmto všem okolnostem jsme považovali za důležité, aby vstoupila tato platn, eh, dohoda platnost, aby byla podepsána. Není to dohoda v níž by vedoucí postavení eh, měl DG Trade, ale je to vysoká představitelka, ale samozřejmě, že komise měla možnost vám eh, zaslat dopis eh, vysvětlující konkrétní okolnosti, které vedly k té situaci, v níž jsme. Co předcházelo schválení souhlasu parlamentu s tímto s touto dohodou? Pokud jde o věcnou stránku věci, tak v té dohodě je řada různých závazků a disciplín, která jsou nesmírně ambiciozní, které se snaží zlepšit obchodní klima v Kazachstánu, které jdou nad rámec ustanovení VPO, a které považujeme za velice důležité, abychom rozjeli investice do Kazachstánu a abychom snižovali deficit, který existuje ve vzájemném obchodu. Abych uvedl několik příkladů. Jedna z oblastí, kde toto jde nad rámec disciplín VTO, jsou například práva duševního vlastnictví, kde jsou um, disciplíny, kde se snažíme zabránit paralelním dovozům, lépe chránit eh, eh, zeměpisná eh, označení Evropské unie ve stávajícím dohodě, pokud jde zakázky, tak tam jsou obě disciplíny, transparentnost, to všechno, co jde nad rámec úrovně VTO a také dobrý balíček ve věci tržního přístupu a to navzdory tomu, že Kazachstán zatím ještě eh, není součástí této dohody o zakázkách. Kromě toho, tato dohoda nám také umožnila zavést některé eh, závaz, závazná pravidla v oblasti energií a surovin. Ta jsou také relevantní s mm, ohledem na bohaté zdroje, jimiž Kazachstán disponuje. A pochopitelně, že využijeme také příležitost eh, zavést udržitelný, kapitolou o udržitelném rozvoji. Všechna tato ustanovení budeme moci prosazovat prostřednictvím závazného mechanismu. To je další zásadní změna, pokud to srovnáte s předchozí generací dohod, kde nebyl dostatek závazných pravidel, která nyní implementujeme. Dohoda vstoupila v platnost v květnu 2016 a v březnu letosního roku 28. se uskutečnilo zasedání obchodního výboru a v průběhu tohoto zasedání bylo dosaženo pokroku ze strany Kazachstánu, jsme přijali potřebná opatření pro implementaci různých disciplín a také některé bariéry, které jsme měli, byly, se uvolnily, což je tedy také díky novému eh, eh, rámci zesílené spolupráce. Takže toto je z mé strany zatím vše a samozřejmě, že ze stranu komise bychom doporučili, aby parlament eh, vyslovil souhlas s touto důležitou dohodou. Ano, to je opravdu překvapení. Nyní začnu s tím zpravodaji. Nejprve Godlíbe, děkuji pane předsedo a děkuji také za laskavá slova. Já jsem přijela bohužel eh, se spožděním, ale nemohu za to. Nebyla to moje vina. Byli jsme ve stejném letadle, není liž pravda. Ve výboru AFED jsme v loni probírali zprávu, která se týkala právě realizace a prověření strategie EU Střední Asie a Kazachstán hraje v této souvislosti velmi důležitou roli. Ale mimo protokol bych ráda řekla, že mám někdy pocit, že e, Kazachstánu se velmi dobře daří hrát ve všech souvislostech velmi důležitou roli. Ale to se tedy netýká konkrétně tohoto partnerství této dohody. Nicméně mám pocit, že to je první partner ze, z oblasti Střední Asie, se kterým tady máme podepsánu dohodu o posíleném partnerství. Chceme ji tedy podepsat, vyjednali jsme ji a zjistili jsme, že byť Kazachstán ještě není členem VTO, pokud mohu uvést jeden příklad, tak přesto hraje velmi důležitou roli v rámci řešení mezinárodních konfliktů, záležitostí a také pokud jde o řešení krize v Sýrii, s tím souvisí to, že podle mého názoru tu tedy jsou nejen zájmy obchodní, ale také zájmy politické. Důvody, ze kterých bychom měli tuto dohodu podepsat. To jsem chtěla předepsat, předeslat. Následně by bylo také velmi dobré, pokud bychom se nezabývali pouze bilaterálními dohodami, autonomními dohodami, ale pokud bychom to někdy tedy doplnili na úrovni VTO a pokud bychom eh, z toho tedy učinili dohodu multilaterální. My se samozřejmě domníváme, že teprve souhlas parlamentu, to znamená hlasování, eh, povede k tomu, že ta dohoda se začne předběžně používat, pokud komise eh, to vidí stejně, pokud eh, to tak nevidí pouze komisařka pro obchod, tak s tím nezbývá než souhlasit. K tomu, co jste tak obšírně vysvětlili, mám jeden dotaz. Pokud jsem vám správně porozuměla, tak bylo řečeno, že existuje mechanismus pro řešení sporů. Ale já s tím úplně nesouhlasím. Nemám úplně pocit, že bychom ten mechanismus měli. Možná, že jsem to špatně pochopila, ale mám pocit, že tam tady byla takováto pozitivní informace týkající se řešení sporů. A já se domnívám, že se tedy jedná o velmi obecnou otázku. Po tom, co padl rozsudek týkající se Singapuru. Poté, co byly schváleny ty formulace týkající se SETI, jak tedy komise, ne komisařka pro obchod, ale e, například e, služba pro vnější činnost vidí další kroky. Ano, děkuji. Děkuji. A nyní tady za SAD paní Arena. Euh, děkuji. Pane předsedo, omlouvám se za spoždění, ale měl jsem pár otázek týkajících se situace v Kazachstánu, která by nám snad měla umožnit trochu postoupit, pokud jde o situaci. Možná jde o to, jestli by stále za to mít nějaké posílení eh, té spolupráce, jestli bychom se nemohli dostat do trošku komplikované situace ve vztahu k jiným partnerům jako je třeba Rusko a Čína. Víme, že u jiných dohod, například s Ukrajinou, jsme museli, eh, jsme byli konfrontováni s touto realitou. Takže jde o to, jaká je situace a jaký eh, vliv by to mohlo mít. Další otázka, hovoříme o, hodně o lidských právech. Já jsem měla příležitost se zabývat eh, protokolem k Uzbekistánu a my jsme hodně eh, pracovali na boji proti hm, práci dětí, ale máme tu určité indikátory práce s uzbeckými eh, orgány a dá se, že je tu určitý odkaz na lidská, dodržování lidských práv. Nabízí se otázka, jestli máme ukazatele, na základě nichž bychom eh, mohli konstatovat, že jsou tu nějaké věci, které se vyvíjí pozitivně, pokud jde o respektování lidských práv, protože Kazachstán není příliš eh, zážná, příliš velká demokracie, takže bychom měli být velice opatrní, pokud jde o tuto záležitost. A eh, další otázka. Kazachstán zahájil postup s OECD No, my hodně samozřejmě pracujeme s tržními ekonomikami. A teď jde o to, jestli tady máme také nějak, nějakou, eh, nějaký ukazatel ohledně toho, jak daleko do, dorazili eh, k tomu, aby byli považováni za tržní ekonomika. Pak je tu otázka odborová. Jsou tu odborová práva v Kazachstánu. Hodně lidí je uvězněno, jejich svoboda je ohrožená. Takže máme tu určité signály, určité ústupu, pokud eh, jde o eh, práva odboru, takže jde o to, abychom měli skutečně korektní, eh, správné ukazatele. Děkuji. Teď už tady nemám žádné další stínové zpravodaje, takže opět dám slovo komisi, aby zareagovala a odpověděla na řadu těch otázek. Děkuji. Takže ty různé otázky. Nejprve bych rád řekl, že tato dohoda, ty první otázka se týkala dopadu na třetí partnery, jako například na Rusko nebo na Čínu. Jak víme, Kazachstán je členem Euroazijské hospodářské unie, což je celní unie a to je důvodem, proč samozřejmě při uzavírání takovýchto dohod jsme také zohledňovali povinnosti, které má Kazachstán v rámci Euroazijské hospodářské unie. Toto není dohoda o volném obchodu, nedochází k liberalizaci obchodu pro tarify, pro celní tarify a zboží, protože to je v kompetenci Euroazijské hospodářské unie a už to nemůže být vyjednáváno odděleně jednotlivými členy této unie. To jsme tedy zohlednili, zohlednili jsme plně členství Kazachstánu v této unii. To též platí s dohodami které byly nedávno uzavřeny například s Arménií, kde jsme plně zohlednili omezení, která tady jsou týkající se povinností přicházejících právě z členství v Evropě, Azijské hospodářské unii. A teď, co se jedná záležitosti spojených s lidskými právy a pracovními právy, této dohodě, jak už jsem se o tom zmínil ve svém úvodu, jsou začleněna a my na to pohlížíme jako na důležitou přidanou hodnotu k původním hodnotám, protože tady je kapitola o trvale udržitelném rozvoji. Toto kapitola samozřejmě obsahuje také závazky týkající se implementace různých úmluv, která Kazachstán podepsal jak co se týče sociální politiky, tak co se týče ekologické politiky. Takže to je velice důležité pro nás, aby takové země jako například Kazachstán se skutečně zavázaly k těmto věcem. A samozřejmě implementace dohody eh, bude plně zohledňovat všechny tyto aspekty. Již jsem se zmínil o tom, že jsme měli první setkání výboru pro obchod v březnu tohoto roku. A přesně jednou ze záležitostí, eh, které jsme jednali v tomto prvním, eh, v tomto výboru pro obchod, eh, tak jsme hovořili o nezávislých odborech a o některých lídrech odborů. Vyzvali jsme Kazachstán, aby zabezpečil, aby odbory se mohly konstituovat a mohly fungovat, aniž by museli nějakým způsobem ospravedlňovat svou existenci. Při této příležitosti kazachské orgány nás informovaly, že se budou snažit zreformovat právo o odborech, aby došlo k jejímu souladu s konvencemi, s umluvami Mezinárodní organizace práce a dalšími mezinárodními normami. Takže jsme vyzvali Kazachstán, aby propustili mm, příslušné lídry odboru Šakmajeva a Ilusinova, kteří byli uvězněni a aby zastavili jakákoliv další regresivní opatření. A k tomu došlo při tady zasedání tohoto výboru, také zasedání takového toho širšího výboru, který se sešel následující dny po setkání výboru pro obchod. Takže, jak už jsem řekl, my jsme mm, zavedli daleko vyšší disciplínu, eh, která nám umožňuje eh, zmínit v dohodě všechny záležitosti týkající se lidských a pracovních práv v Kazachstánu. A poté, co se týče práce na úrovni OECD, Kazachstán, jak víme, není členem OECD, OECD, ale eh, jeho cílem je stát se členem této organizace a zatím spolupracuje se sekretariátem OECD. A tato kooperace tedy probíhá, ale ještě jednání nebyla uzavřena, ještě tedy nedošlo k završení těchto jednání. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Takže další možnost pro diskusovat, eh, diskusi o této otázce budeme mít 30. srpna a doufáme, že už budeme mít předložený návrh stanoviska na stole. To tímto uzavíráme body 6 a 7 a dostáváme se k bodu 8, což je nesmírně důležité téma týkající se digitální obchodní strategii a dám slovo Marietě Šáke. Děkuji. Nesmírně těší, že nyní máme možnost oficiálně probrat eh, tento pracovní dokument, který jsem napsala. A vyzval jsem, abyste se k němu vyjádřili i vy jehož cílem je, abychom dospěli k mm, lepší zprávě z vlastního podnětu a evropském, evropské eh, strategie digitálního obchodu. My v Evropě musíme určovat směr, pokud je obchodní eh, pravidla, eh, která zohledňují rychle se rozvíjející technologické změny. Je jasné, že tato technologická revoluce již významně ovlivnila evropské životy, společnosti a e, hospodářství. Například architekt může nyní oslovit e, zákazníka na opačné straně e, oceánu a to pouhým e, kliknutím tlačítka. Ale digitalizace nemá pomáhat jen některým omezeným profesím. Digitalizace je spíše určitá vrstva v každém sektoru, v každém výrobním procesu, ať už jde o výrobu materiálu, zboží nebo služeb. A existují to jasné výhody pro malé a střední podniky rovněž. Zároveň, vzhledem k tomu, že probíhá tato rychlá změna, vznikají nové příležitosti, tak většina stávajících obchodních pravidel zaostávají. Nemáme dostatečná mezinárodní pravidla a vnímáme tu určitý trend vlád eh, v celém světě která vytváří různé bariéry tržního přístupu a vytváří neférové výhody pro domácí firmy. Takovýto protekcionismus, když se transponuje do digitální ekonomie, ekonomiky, je prostě nepřijatelný. Vidíme tady roztříštěnou mozaiku eh, a eh, musíme tudíž eh, přemýšlet o mezinárodních pravidlech. A Evropská unie se snaží využít naše eh, hodnoty eh, v průběhu eh, obchodních vyjednávání a měli bychom být na čele tohoto procesu. Není, neměli bychom ztrácet čas. Když se podíváme na třeba soukromý sektor v Číně, kde Jack Ma, zakladatel Alibaby, nyní prosazuje světovou platformu elektronického obchodu. Takže by vznikly virtuální zóny volného obchodu. Co se stane, když nebudeme jednat včas? a když nebudeme jednat ve, veřejn, ve veřejném zájmu. Takže já eh, v té svoji práci bych chtěla, abychom vytvořili eh, určitý eh, základ hodnot a určitých bezpečnostních pravidel a měli bychom vycházet ze tří základních principů. Jednak přístup, rovnoprávný přístup k trhu, za, dále hmatatelné výhody pro spotřebitele v Evropské unii v cizině, za třetí zachování základních práv lidí a usilovat o globální normy. V tom budou muset být určité prvky eh, digitálních pladeb, digitálních podpisů a lepší ocenění ochrany spotřebitele v tomto přeshraničním prostředí. Další klíčový aspekt, kromě této potřeby digitálního obchodu, myslím, že je také otázka eh, datových toků. Protože jakákoliv firma, která nyní obchoduje s, mm, s, s s a službami, převádí data. Takže ta schopnost to udělat je zásadní část eh, digitálního obchodu v mezinárodním měřítku jakékoliv eh, bariéry, například nezdůvodněná datová lokalizace, to všechno mohou být problémy pro někoho, kdo eh, obchoduje přeshraničně. Takže eh, musí samozřejmě být řešeny legitimní ohledy na, pokud jde o přeshraniční datatoky, ale je důležité rozlišovat mezi protekcionismem a ochranou údajů. To jsou dvě různé Eh, věci a někdy se to mate. Další prvek, eh, který k němu je dobře, dobré přihlížet, je, co se děje na úrovni VTO. Od roku 1998 eh, členové měli moratorium na elektronic, elektronické, elektronickou komunikaci, elektronické transfery, ale ehm, ehm, k tomu tarify by měly být zakázány. A další prvek, který je důležitý, je eh, povinné sdělování zdrojového kódu a předávání šifrovacích klíčů, protože tyto metody se v některých zemích využívají, v zemích, kde se kde existuje tr, první, eh, tržní přístup pouze na základě podmínky, že se předají, eh, předává source kód, zdrojový kód jejich, těch, toho jejich softwaru. A to je neuměrné. Podobně zveřejňování například kryptografických klíčů, které jsou velice užitečné při zajišťování dat, to všechno je eh, disproporční a mělo by, mohlo by to snížit kyberbezpečnost a eh, zachování práva, práva soukromí. Dále se musíme zabývat určitými prvky interoperability a bezpečnostních standardů a specificky eh, také duševní vlastnictví. Duševní vlastnictví je samozřejmě důležité v rámci znalostní ekonomiky a zcizování duševního vlastnictví není přijatelné. Ale zároveň, když potřebujeme spolupráci při potírání těchto nelegálních aktivit, tak musí být jasné, a jako to bylo v akta, že samotné obchodní dohody nejsou eh, tím místem, kde by se měla řešit práva duševního vlastnictví z hlediska toho, co by se mělo chránit a co ne. Ještě několik bodů na závěr. Pro naše firmy, zejména eh, sektor služeb, je důležité zajištění digitální infrastruktury. To znamená, když například eh, telekomunikační firma nemá přístup k síti v třetí zemi, nemůže poskytovat služby. Takže když se zabýváme takovými věcmi, jako, je, eh, jako jsou různé eh, eh, kapitálové stropy nebo limity infrastruktury ve třetích zemích při poskytování online služeb, tak to je další věc, která by se mělo zabránit a která by měla být součástí této strategie. A v neposlední řadě, abychom jako měli jistotu, že to vnímáme nejenom prostřednictvím ekonomické příležitosti, ale také prostřednictvím eh, skrze tím, tím lidským, lidské, z lidské perspektivy, tak bychom měli se zamyslet nad tím, jak eh, zlepšovat digitální práva lidí v celém světě. Je to důležitý eh, prvek udržitelné rozvoje, je to cíl vytváření tedy lepšího přístupu pro ty, kdo ještě nejsou online, ale měl by to být otevřený internet. Čili to je internetová neutralita, kterou chráníme v Evropské unii, i některé další prvky, jako je šifrování, což chrání svobodu lidí a jejich přístup k informacím. Předtím vám chci uh, ukázat několik takových. Uh, jsem s vámi chtěla podělit o takové základní vhledy. Tohle je pouze začátek a, eh, a já se těším na vaše náměty a doufám, že je zařadím do zprávy z, vlaš, z vlastní iniciativy. Takže ráda si vyslechnu vaše informace abychom, eh, abyste se dozvěděli, případně ráda se dozvím tady vaše pohledy na věc. Děkuji, Maritě, to je velmi důležitá zpráva, především pokud jde o diskuze o VTO a o elektronickém obchodu. Je to zajímavé také v souvislosti s nedávnými diskuzemi o obchodní dohodě mezi EU a Japonskem, o regulaci datových toků, o ochraně individuálních údajů, tak tyto diskuze stále pokračují. Já tady v tuto chvíli předám slovo stínovým zpravodajům za EPP eh, promluví pan Valesa v zastoupení paní Reding. Ano, pane předsedo, eh, paní Reding mě požádala, abych to přečetl její jménem. Paní Redingová je přesvědčena o tom, že je to velmi dobrý pracovní dokument, který mm, dobře zohledňuje veškeré to, mm, veškerá témata, která se týkají digitálního obchodu a je tu správně rozlišováno mezi tím, co má být součástí obchodních dohod, například e, moratorium o celních tarifech, jde také o e, vylepšení telekomunikačního e, trhu a naopak jsou to věci, které tu obsaženy být nemají, například autorská práva a ochrany osobních údajů. Stejně jako zpravodajka i paní Redingová je přesvědčena o tom, že je tedy le, potřeba stanovit mezinárodní pravidla, tak abychom lépe chránili evropské spotřebitele a pomáhali evropským podnikům. Tento dokument bude tedy velmi důležitý při přípravě na prosincovou schůzku VTO, kde právě digitální obchod bude jednou z hlavních priorit. To je tedy všechno, co paní Redingová připravila k tomuto tématu. Ano, děkuji. A za SAD Eh, dostane slovo paní kolegyně eh, Karolíne. Ano, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za velmi vyvážený pracovní dokument. Eh, skutečně je tu pokryta celá řada oblastí. My v mnoha tématech souhlasíme, ale máme ještě některé návrhy, které bychom do toho rádi doplnili. Bylo řečeno, že digitální obchod se musí rozvíjet, protože to je věc budoucnosti. To znamená, že si musíme dát přesně pozor na to, kterých oblastí se to týká, protože dneska už o tom můžeme hovořit v souvislosti takřka se všemi sektory. Já už jsem eh, zdůraznila, že je potřeba eh, zdůraznit to, že eh, musíme najít za tu střední cestu mezi eh, volným, liberálním eh, tokem dat a nuceným ukládáním dat. V žádném případě nesmíme zapomínat na to, že ochrana dat, evropská ochrana dat je vysokým standardem, který nesmí být předmětem jednání. O tom nebudeme ochotně diskutovat. Důležité je také to, abychom si zachovali otevřený internet a svobodná data. K tomu je potřeba podle našeho názoru především to, abychom bránili spamovým mailům, abychom zaručili ochranu soukromí, abychom bojovali proti internetové kriminalitě. Kromě toho musíme bojovat proti tomu, aby byly svévolně blokovány mm, internetové stránky a nebo aby došlo e, tedy k narušení neutrality technologií. Je potřeba e, obchodní strategie, digitální obchodní strategie, které tedy budou zaručovat ochranu soukromí uživatelů internetu. Kromě toho je potřeba dodržet zásadu otevřenosti internetu a je potřeba vytvořit také férovou soutěž protože jen tak z toho budou mít užitek všichni. A kromě toho bych ráda zmínila ještě jednu věc, cla u e, digitálních transakcí, mm, například u e-books nebo u, e, u elektronických knih nebo u softwaru, u hudby je tedy možno zjednodušit elektronický obchod. To bychom tady, tady měli také zmínit. Jde o bezpapírový obchod, elektronické podpisy a Mm, ověřování elektronických transakcí. Prioritou by mělo být právo spotřebitelů. Spotřebitelská práva musí platit. Konzumenti si tedy musí být jistí, že při takovýchto transakcích budou dodržovány standardy, že se budou chránit jejich práva. To znamená, že potřebujeme spolehlivé, bezpečné systémy elektronických plateb a mnoho eh, dalších věcí. Eh, ráda bych zmínila také startupy a malé a střední podniky. Pro ně skýtá digitální sféra velké šance, zvýší to jejich konkurenceschopnost. Musíme ale vytvořit pravidla, která budou moci malé a střední podniky naplnit, tak aby to nebylo splnitelné pro, pouze pro podniky velké. A kromě toho bych chtěla zmínit ještě jedno téma, přístup Eh, k síti a k infrastruktuře v rozvojových zemích. Tady bychom tedy měli investovat do infrastruktury v každém případě, eh, protože jen tak tedy budou mít rozvojové země šanci a budou moci být konkurenceschopné. A konečně poslední věc, která mi leží na srdci, nová digitální pracovní místa a platformy, eh, crowdworking – to všechno jsou velmi důležité věci, které v tuto chvíli probíhají spíše v takovém volném prostředí, ale myslím si, že bychom měli vytvářet kvalitní pracovní místa, pracovní místa, která budou bezpečná. A já vím, že to nespadá do kompetence výboru INTA, ale přesto si to dovolím zmínit, protože tato pracovní místa se objevují stále častěji. Já osobně vidím naprosto jasně to, že digitální obchod může probíhat pouze tehdy, pokud všichni jeho účastníci z toho budou mít nějaký užitek. Já se velmi těším na návrh zprávy a těším se na nadcházející měsíce, během nichž budeme dobře spolupracovat a e, nepochybně k tomu přineseme ještě celou řadu hodnotných myšlenek. Děkuji a za Helmut Scholz. Thank you, Chair. Děkuji. My v naší skupině jsme si rozdělili odpovědnosti, takže dnes mám příležitost poděkovat Marite Šáke za to, že nám předložila velmi zajímavý pracovní dokument který, eh, domnívám se, vytváří velice dobrý základ pro výměnu našich názorů v souvislosti s rozvojem mezinárodního obchodu. Myslím, že si všichni uvědomujete, jak internet a digitalizace mění ekonomický rozvoj a samozřejmě se dotýkají obchodu jak uvnitř Evropské unie, tak ve třetích státech. Digitalizace ekonomie může být příležitostí pro rozvoj. A proto ne, eh, bude zapotřebí určitého regulačního rámce, včetně architektury pro obchod. Eh, u globálních dodavatelích řetězců eh, umožňuje internet také účast větší na ekonomice. Internet se stal důležitým nástrojem pro komunikaci, a také pro e-cloudem, pro vytváření příslušných webových strátech, aby se spolupracovalo jak na výzkumu, tak na vývoji a aby mohly eh, tyto aktivity být mezi sebou propojovány a všechno to má sloužit také pro informovanost spotřebitele ale zároveň všechny tyto aspekty otvírají nové aspekty týkající se ochrany soukromí občanů a nových práv pro spotřebitele. A proto paní zpravodajka už se snaží ve své předloze zohlednit tyto aspekty. Evropská digitální obchodní strategie by se měla soustředit na užitek spotřebitelů jak v Evropské unii, tak v zahraničí proto, aby bylo možno dosáženo, aby bylo možno dosáhnout globální, dodržování globálních norem. Pravděpodobně ve spojení s touto záležitostí budeme muset více jasně propojit charakteristiku toho, o čem vlastně hovoříme, hovoříme-li o digitálním obchodu, protože digitální obchod může být eh, důležitým faktorem průmyslové oblasti, ale může to být také specifickým zájmem například eh, v servis eh, ve službách. Čili jsou tady různé aspekty, jak ve výrobě, tak ve spotřebě a tak ve službách, které s tím souvisejí. Také bych rád upozornil na dva další aspekty, dovolíte-li, pane předsedo, to je ochrana soukromí a e, velká data. E, my bychom měli stanovit naprosto jasná pravidla, ale musí být jasné, že občané mají obavy o dodržování ochrany soukromí, co se týče nakládání s daty, když se podíváme na informace poskytované online. Od té doby, kdy byl, vyšla směrnice v příslušné oblasti, Není to ještě zavedeno jako zásadní právo v evropské legislativě a tam si, myslím, musí být více zohledněny tento aspekt mezinárodního práva. Je třeba, aby digitalizace zohledňovala ochranu zásadních práv, k nímž patří ochrana soukromí. Co se týče údajů, a teď chci upozornit všechny na setkání ministrů zdravotnictví OECD v lednu tohoto roku. E, na jejich setkání ministři hovořili právě o výměně dat v zájmu občanů, ale s tím související nebezpečí zneužití těchto dat. A například země, které vyjednávají o TTIP, mají různá práva v oblasti ochrany soukromí. Eh, to znamená, ne vždy ty příslušné země, s kterými se vyjednávají dohody, mají stejnou ochranu, jsou stejnou legislativy v oblasti ochromí, ochrany soukromí jako země Evropské unie. Druhý problém práva zaměstnaných, práva pracujících. Máme tady nadaci Heinze Büchnera, Büchnera v Německu. Siegfried Timf analyzuje skutečnost, že sdílená ekonomika přináší nový druh ekonomiky a měli bychom se tímto aspektem zaujímat. Já teď tady nechci jít do detailu, je to nesmírně zajímavá oblast. Eh, ale já samozřejmě o tom budu informovat všechny stínové zpravodaje, co se týče online eh, platform. A co se týče sdílených ekonomik, tady máme flexibilitu, ale velice často flexibilita znamená také nutnost být opatrný. My si musíme uvědomit, že, by, že tady dochází k liberalizaci práce, ale to může také znamenat snížení práv pracovníků. Podívejme se na to, co se děje v Amazonu. Je zapotřebí, aby tady všichni měli stejnou ochranu jako pracující. Jakým způsobem můžeme zajistit, aby operátoři různých platform zahájili a uskutečňovali taková opatření, aby mohli pracující kolektivně vyjednávat a mohli si vyjednat stávající podmínky, které by nepodminovávaly, nepodkopávaly jejich stávající práva, čili je třeba zohlednit i tato pravidla, co se týče online platform, aby nebyly znevýhodnění pracovníci, aby se platformy nebo provozovatelé platform nesnažili snižovat um, úroveň sociální ochrany pracujících. Samozřejmě, že tady mají své specifické úlohy různá obvětví, v jednotlivých oblastech, to znamená, potřebujeme různé digitální modely také proto, aby se zamezovalo eh, různým způsobům zneužití. Ty obchodní aspekty digitalizace se přímo týkají také možnosti a schopnosti naší společnosti eh, zasahovat do oblasti zda, zdaňování. Je tedy třeba, aby toto bylo zahledněno také v agendě pro trvale udržitý rozvoj, abychom zabezpečili také rozvoj v smyslu akcelerátora, urychlovače pro využití možností v digitálním obchodu. Musíme si také uvědomit, že tady máme ještě řadu občanů, kteří nemají přístup k internetu ale přitom přístup k internetu je zcela zásadní, aby umožnil také eh, rovné zprostředkovávání vědomosti a informací. Děkuji mnohokrát a nyní Joude Hautala. Slovo si vezme pan Bytykofr. Ano, dobře, takže uh, předávám slovo panu Bytykoferovi. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za to, že se mohu připojit k této diskuzi. Děkuji také paní zpravodajce za velmi komplexní a jasně formulovaný pracovní dokument. V tuto chvíli mohu pouze položit několik dotazů. Za prvé, pracovní dokument se věnuje eh, tomu, že Evropská unie je tím hráčem, který stanovuje standardy. Nicméně mám pocit, že tady, pokud jde o stanovování eh, standardů, dochází k neustálému boji, čemuž se autorka věnuje, protože tady uvádí několik příkladů, ať už je to Čína, Spojené státy nebo další země. Rád bych se zeptal, jestli Kromě toho, že se tady budeme soustředit na obchodní politiku, jestli bychom se měli také uh, jestli bychom se neměli soustředit na politickou strategii v obecném slova smyslu, ale také na konkrétní projevy těch uh, politik. Uh, Myslím si, že bychom se tady měli především postarat o to, aby eh, evropské podniky měly ve třetích zemích spravedlivý přístup na trh. Samozřejmě, že to má zásadní význam. Zásadní je, jak to bude konkrétně interpretováno. Paní zpravodajka používá pojem reciproční eh, přístup na trh na určitém místě v textu, ale tady tedy eh, ta reciprocita není explicitně zmíněna. To znamená, že já se ptám, jestli bychom tady tedy měli zahrnout eh, do toho spravedlivého přístupu na trh především to, eh, když se podíváme na politiky ve vztahu k různým zemím, že by tedy, pokud tedy Eh, trvají na nucené lokalizaci dat, které odmítáme, a nebo eh, povinné rozkrývání, odkrývání zdrojového kódu, s tím také nesouhlasíme. Nesouhlasíme s požadavkem na povinné prozrazování zdrojového kódu. Já se tedy ptám, jakou obchodní politiku bychom v tomto ohledu měli zastávat. To byla první otázka. A druhá otázka ta se týká datových toků. Rád bych vás požádal o určité vyjasnění. Ptám se paní zpravodajky. Máte za to, že přeshraniční datové toky by se měly řešit na základě rozhodnutí o přiměřenosti? Máte za to, že článek 14 tady stanovuje dostatečnou ochranu pro právní rámec eh, v oblasti ochrany údajů? A máte také za to, že dohody o volném obchodu skýtají nejlepší rámec pro regulatorní konvergenci v oblasti eh, dat? Dovnímáte se, že spolupráce na tomto poli by měla zahrnovat i další mezinárodní fóra, která se specializují v této otázce? A konečně poslední komentář, který se bude týkat mezinárodních standardů. Mám pocit, že standardizace je také součástí stanovování pravidel. To znamená toho regulačního boje, toho vyjednávání na mezinárodní scéně. A je to tak, že te, ty instituce, které by měly být regulační, nejsou vždycky pánem procesu, pánem situace. A to znamená, že já bych se rád zmínil o tom přístupu, který je zmíněn v, do, v pracovním dokumentu. Eh, podle mě otázka zní, jak zajistit, že ty regulační orgány skutečně budou moci sehrávat tu roli, kterou od nich očekáváme. Dobře, děkuji. Ano, děkuji. Já bych se chtěl zamyslet nad tou otázkou datových toků. Tedy na jednu stranu, jak jste správně řekl, by bylo dobré, kdybychom se o tom bavili více do podrobností. Jak můžeme zajistit datokové, datové toky v, v, v dohodách o volném obchodu? Tam je článek 14 plus GATS a možná by to byl určitý určitý způsob, jak eh, k tomu přistupovat. Komise jde tím směrem, že říká ano, to by mohl být ten základ. Jasná, eh, jasné vyloučení osobních údajů a určité uznání obdobných eh, systémů. Pak bychom mohli povolit datové toky. Je toto tedy řešení, které by i vám konvenovalo? A nebo se musí vyjednat Eh, v každé smlouvě, v každé dohodě zvlášť ochrana osobních údajů, protože myslím, že třeba s Japonskem je to podobné, ta úroveň. Takže možná by tam mohlo být zájemné uznávání. Ale co kdyby to bylo s nějakými jinými zeměmi, kde ta úroveň je nižší? Možná se může nad tím komise zamyslet, nad tím a nad dalšími otázkami. za komisi je tu Kristof Kine. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se připojit k dalším eh, řečníkům. Děkuji paní Chrache za ambiciozní, eh, ucelený přístup. Je to jasný pracovní dokument, i když to téma je tak technické. Komise může podpořit ty základní principy na nich se tu snažíme budovat v našich dohodách, abychom vytvořili vhodné prostředí pro eh, digitální obchod. Protože přístup eh, k trhům, základní, základní práva, rovné podmínky, to všechno jsou důležitá pravidla. Snažíme se také ošetřit to, jak. A takže jsme vytvořili přístup v těchto dohodách který spočívá v tom, že bude existovat dedikovaná kapitola k digitálním obchodu. Nedávný případ je ten s Japonskem a snažíme se tímto, v tomto kontextu eh, ošetřit v podstatě všechny věci, které jsou součástí té zprávy. Kromě toho podporujeme po obdobnou agendu při vyjednávání VVTO, ale tam si musíme uvědomit, že když máte 164 zemí kolem jednacího stolu, no tak eh, úroveň ambicí musí být výrazně snížena, abychom měli nějakou šanci. Hmm. A musím říct, že já jsem se sám snažil hájit nedávné eh, názory Evropské unie v Ženevě ještě tady zbývá určitá práce v tom, abychom přesvědčili rozvojové země o tom, že digitální trh je, je něčím, co by skutečně mělo být ve VTO. Teď, když se podíváme na specifické otázky, když začneme s datovými toky, bod 1, tak tam ta zpráva hovoří velice jasně. Zmíníme tu potřebu správné rovnováhy mezi prosazováním ambiciozní agendy digitální obchodu, volné toky, lokalizace dat a zároveň to sformulovat správným způsobem, abychom chránili základní práva ochrany údajů. Toto je, myslím, něco, o co jsme vždy usilovali. A komise stále pracuje na jazyku, který by eh, splnil, eh, který by toto splnil a který by nalezl rovnováhu mezi oběma těmito cíly, tak aby oba pilíře šly ruku v ruce. Měli jsme konzultace s parlamentem na základě koncepčních dokumentů, ale zatím jsme nedospěli k žádné ještě konsolidované linii. Ale když vyvodíme některé závěry, z, nedávného, z nedávných jednání s Japonskem, tak v této části zprávy by možná dokument mohl odkazovat na potenciálně pozitivní role rozhodnutí o schodě, alespoň s některými zeměmi, kdy podmínky umožňují vzájemné uznávání platnosti našeho přístupu k ochraně osobních údajů, jak jsme toho byli svědky například v případě Japonska, tady bylo prohlášení eh, Junkra, Tuska a Abeho, které volalo přesně o tomto. Další klíčové otázky. Podporujeme to, co bylo řečeno k tarifům, elektronickým um, k tomu ten strojový kód. A já vás chci vyzvat, abyste se podívali na tu dohodu s Japonskem. A mezinárodní standardy to podporujeme, i když je tu určitý limit, můžeme spolupracovat, ale role eh, těchto dohod není stanovovat standardy. Dále otázka duševního vlastnictví, to se přístup k digitální infrastruktuře tam um, hrajou klíčovou roli obchodní dohody. Snažíme se zrušit veš, veškeré stropy a snažíme se zajistit, aby evropské telekomunikační firmy měly přístup k, k těm eh, hlavním firmám, k její infrastruktuře. Beru na vědomí ambici ohledně roamingu, ale samozřejmě možná bychom šli o příliš daleko, kdybychom si říkali, že můžeme obchodními dohodami replikovat eh, to, čeho jsme dosáhli v Evropské unii v otázce roamingu. Takže tady bych vyzýval trošku po, po bezřednosti. A konečně, pokud jde o ty hodnoty, ať už jde o digitální práva nebo o digitální rozvojovou strategii, tak to komise vnímá jako důležitý doplněk regulačního přístupu tak, jak je ve zprávě eh, navržen. Děkuji. Děkuji a slovo má paní zpravodajka z Šaky. Děkuji všem kolegům za poměrně podrobný seznam návrhů, otázek, myšlenek. Myslím si, že to je dobrý základ, na které můžeme dále pracovat a jít více do detailu. Dovolte mi říci několik slov o té otázce, co by tam být mělo a co ne, co má být zahrnuto v obchodních dohodách, pokud jde o datové toky. Já se domnívám, že bychom tedy měli pracovat na základě zásad, které nebudou kontroverzní a za kterými bude Evropská unie jednoznačně stát. Já tedy hledám způsoby, jak bychom je mohli nějak integrovat do těch obchodních dohod. Eh, je tam tedy určitě místo pro pravidla nebo je to jedno z míst, kde by se mělo hovořit o datových tocích, ale není to to hlavní místo, kde by se o datových tocích mělo hovořit. To znamená, že já doufám, že se mi podařilo odpovědět na otázky některých kolegů. My tedy stavíme na stávajícím eh, právu. Tím, že vyjednáváme o dohodách o volném obchodu, eh, neměníme stávající právo. A já si myslím, že to je tedy v této souvislosti velmi relevantní. Eh, Dovolte mi, abych uvedla jeden příklad týkající se standardu a je to v podstatě odpověď na otázku pana Bütikoffera. Pokud se podíváte na internet věcí, na inteligentní přístroje, tak oni, oni už tedy jsou dováženy na náš trh, obchoduje se s nimi na celém světě a zároveň nejsou k dispozici eh, mezinárodní pravidla o minimálních požadavcích na bezpečnost. A to v podstatě vytvoří síť, nebezpečných do, e, přístrojů, které budou mít dopad na soukromí lidí, na bezpečnost dat a také na bezpečnost sítí a tak dále. To znamená, že již v tuto chvíli jsme svědkem toho, že jsou tu důvody, proč Potřebujeme pravidla pro minimalizaci rizik v oblasti internetu věcí. Digitální obchod už se odehrává, už tedy eh, se rozvíjí, ale pravidla zatím pokulhávají. Potřebujeme tedy kombinaci politické vize a praktického, eh, technického chápání toho, co je v tuto chvíli možné a kam může směřovat budoucí vývoj a eh, tento politický program, tuto vizi musíme zároveň opřít o pol, e, evropské e, politické principy. Z této vize e, můžeme tedy v každé dohodě nebo v každém rozhodnutí vyvodit akce, které budou, nebo kroky, které budou potřeba Nesmíme zohledňovat pouze hledisko našich vlastních spotřebitelů, našich vlastních občanů, ale musíme zároveň dostat naší globální zodpovědnosti. To znamená, že se musíme podívat na to, čeho můžeme dosáhnout ve třetích zemí. Často je to tak, že tam tedy eh, ty standardy nejsou ještě tak vyvinuty jako v EU. To znamená, že to skýtá již určitou politickou šanci. Vypadá to, že rozvojové země někdy očekávají od EU to, že tedy bude eh, schopna jim předat zadat určité standardy a oni je tak eh, ex, eh, transponují, převedou do své vlastní legislativy. To znamená, že je možné navodit situaci, která bude výhodná pro všechny strany, ale zároveň musíme vzít v ohled techni- eh, v technické možnosti. Já se skutečně domnívám, že je důležité, aby Evropská unie převzala vůči roli. Svět se rozvíje, rozvíjí velmi rychle. A my si musíme uvědomit, že to e, jednání, ten boj o ty standardy, Někdy nemusí být v našem zájmu, na to bychom si měli dát pozor, jak o tom hovořil pan Bütikofer. E, někdy je to tak, že soukromně stanovené standardy tady vytváří úplně novou dimenzi, že bychom tedy měli být velmi obezřetní, protože bychom tedy měli vždy jednat ve veřejném zájmu. A měli bychom tady vykonávat řádný demokratický ohled. Já si, dohled. Pardon. Myslím si, že je to všechno, co chci v tuto chvíli říci. Podařilo se mi snad reagovat na všechny komentáře. Je to pracovní dokument, kterému se budeme dále věnovat a v této diskusi tedy budeme eh, v některém okamžiku v budoucnu ještě nepochybně pokračovat. Děkuji, Maritě. Ano, máte pravdu, byla to teprve první výměna názoru o eh, tomto pracovním dokumentu a eh, 25. srpna tedy bude předložena, předložen návrh zprávy a následně tedy de, budeme diskutovat o to bude 9. listopadu, 23. prosince potom budeme hlasovat. A půjde tedy o mandát delegace na ministerskou konferenci do Buenos Aires. Děkuji vám a tím tedy uzavírám bod číslo 8. A dostávám se k dalšímu bodu a je to bod číslo 9. Bod číslo 9 je neveřejný, nastane tedy okamžik, kdy zahájíme neveřejnou schůzi a to znamená, že uděláme přestávku na dvě nebo tři minuty. A prosím, aby tu zůstali pouze ti, kteří mají právo zde zůstat.